après-midi à toutes et à tous. Good afternoon, everybody. Please be seated. We're gonna get started. Takže začneme. Tímto velmi relevantním okamžikem historie parlamentu, což je slyšení navrhované komisařky paní Ulva Johansen. Vítejte, prosím na půdě Evropského parlamentu. Děkuji, že jste se dostavila. Vypadl mikrofon. Připomínám, jak budeme postupovat. Na základě přílohy 7 jednacího řádu, kde jsou pokyny, parlament bude hodnotit kandidáty na základě všeobecné kompetence, závazku a osobní nezávislosti. Kromě toho také posoudíme znalosti související s konkrétním portfoliem, v tomto případě vnitřních otázek, také jejich komunikační dovednosti. A připomínám rovněž, že Evropský parlament předložil přípravný dotazník s dvěma společnými otázkami, třemi specifickými otázkami připravenými výborem Líbe. Paní komisařka odpověděla písemně a poslanci tohoto výboru to dostanou ve všech úředních jazycích. Chci také připomenout, že výbor Libe nevznesl žádné námětky vůči konání tohoto slyšení s kandidátkou na komisařku paní Johansson. Takže rozprava bude nyní strukturována následujícím způsobem. Nejprve paní kandidátka představí eh, sebe sama, ale ne déle než 15 minut na úvodním projevem a následovat budou otázky a odpovědi maximálně 25 otázek. Začneme, jak je zvykem, kolem otázek koordinátorů politických skupin a, a dále pak politických skupin na základě takzvaného Deontova systému. Otázky budou pětiminutové. Vždycky bude minuta otázka, dvě minuty odpověď kandidátky. Možnost následné otázky, okamžité reakce, minuta od téhož poslance, který položil první otázku a minuta druhá odpověď, navazující odpověď paní kandidátky na komisařku. A toto bude e, tedy právo budou mít všichni zástupci a pak bude další kolo na základě eh, distribuce tedy mezi politickými skupinami, včetně těch takzvaných nezařazených neboli nonanskří. A na konci slyšení bude mít paní komisařka, respektive kandidátka na komisařku, pět minut na závěrečné prohlášení. Prosím, mějte na paměti řečnické časy, protože musíme se skutečně postarat o to, aby byl řečnický čas dodržen. Jinak bych byl nucen ukončovat vaše projevy, pokud překročí vymezenou dobu. A to bych nerad, ne, nerad bych někoho musel přerušovat. Takže prosím o vaši spolupráci a děkuji předem za vaše pochopení. Tlumočení je zajištěno do všech 23 úředních jazyků. Prosím, nemluvte příliš rychle, tak aby to bylo tlumočitelné. A rozprava bude vysílána naživo na stránkách Evropského parlamentu a bude možné si na, té, na, těch, na těch stránkách rovněž poslechnout záznam. A ještě závěrem, toto slyšení je obzvlášť významné pro výbor Libe. Bude to jediné slyšení, v němž je výbor Libe výlučným výborem, který nezdílíme s žádným jiným výborem. Jinými slovy, spadá to přímo do naší kompetence. Legislativní práva a další otázky podle Lisabonské smlouvy. Takže my máme obzvláštní pravomoc azylové politice, migrační politice, zprávě hranic, Schengen a vnitřní bezpečnost, včetně boje s organizovaným zločinem, závažným přezraničním zločinem, terorismem. A možností vytvoření evropského žalobce. Takže toto jsou velice relevantní okruhy evropských politik, které představují výzvu pro evropské instituce i e, členské státy v uplynulých letech, jak jsme to byli svědky. Začínáme bez dalších průtahů, dáváme slovo paní Ulva Johansson, kandidáce na komisařku. Máte nyní slovo na příštích 15 minut. Děkuji vám. Ctěný pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně tohoto výboru. Je mi nesmírným potěšením stanout zde na vaší půdě a chápu, že to nebude jednoduché, že to bude možná i docela tvrdé, ale i když jsem nervózní, musím říct, že jsem se na to těšila, protože je to stěžení součást demokracie. A vy jste těmi přími, přímo volenými zástupci evropských občanů. Vy jste těmi, kdo mají svěřenou tuto úlohu zorganizovat toto slyšení, v něm se rozhodne, jestli mohou zastávat tuto funkci nebo ne. A já se těším, že s vámi budu snad spolupracovat i v příštích pěti letech. Byla jsem ministriní v pěti různých švédských vládách za tří různých premiérů. Všechno to byly menšinové vlády. Jinými slovy, je mi velmi blízká spolupráce mezi politickými skupinami, hledání kompromisů a pokroku v rámci parlamentu. To jsou zkušenosti, které chápu, že se mi budou velice hodit. V roce 2015 Švédsko přijalo více uprchlíků než jakýkoliv jiný členský stát na hlavu. V roce 2015 třetina všech nezletilých bez doprovodu, kteří přišli do Evropy, se dostali do Švédska. Byla to obrovská výzva. A byla jsem jmenována premiérem. Byla mi svěřena zodpovědnost koordinovat všechny vládní činnosti související s migračními aktivitami a um, integrací migrantů. A já jsem hrdá na to, že Švédsko bylo schopno dát přístřeší tolika lidem a mnoho z nich se je nyní integrovaných do společnosti a přispívají k chodu ekonomiky. Zároveň však z toho velmi jasně vyplynulo, že nám chybí dobře fungující evropský migrační a asilový systém. Vyloženě potřebujeme udržitelná dlouhodobá řešení která jsou předvídatelná jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Migrační a bezpečnostní politiky jsou důležité a mohou se vzájemně posilovat. Ale dovolte mi to říct velmi jasně od samého začátku. Jsou to dvě oddělené záležitosti. Migrace by neměla být vnímána jako hrozba bezpečnosti. Bezpečnost souvisí se svobodou. Všichni v Evropě by měli mít možnost žít ve společnosti v rámci pra, pra, státu práva a při vědomí, že státní orgány dělají vše, co je v jejich silách, aby je ochránili. A bojovat s těmi, kdo poškozují tuto svobodu. Hrozby bezpečnosti jsou také hrozbě, hrozby našem společnostem. Ale musím také říci, že budu velmi bděle se starat o to, aby tyto svobody, které chráníme, nebyly ohrožovány bezpečnostními opatřeními. Co se týče migrace, tak můj úkol, má mise, je hledat cestu vpřed, něco, co e, je v souladu s našimi hodnotami. Má stěžejní priorita je vytvořit nový pakt o migraci a azylu. Bude to těžké, ale musím také jasně říci, že si nemůžeme dovolit selhat. Musíme mít společný Evropský pakt o azylu a migraci. Urazili jsme velký kus cesty, ale zůstávají nadále komplexní problémy a výzvy. Máme teď, jsme, my už jsme pozitivním směrem rozjetí. Měli bychom budovat mezi eh, státy mosty nikoliv zdi. Migrace je naší vysokou prioritou, protože musíme občanům dát odpovědi na otázky, na nichž jim nejvíc záleží. A migrace i bezpečnost jsou skutečně jednou z těch tří hlavních priorit, která leží na srdci občanům. Dotýkají se mnoha politik uvnitř i vně Evropské unie. Ehm, koordinace a ucelenost jsou klíčové. Účinným způsobem migraci zvládat, chránit externí hranice, a zajišťovat bezpečnost. To zůstanou pro toto portfolio ty základní úkoly. A musíme najít společnou půdu. Kompromis a spolupráce jsou těmi hlavními pilíři. A já se tím hodlám řídit. Vy jakožto poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a členové do toho významného výboru máte jistě mnoho zkušeností s takovouto spoluprací. Evropská unie je založena na hodnotách a ty musí být našimi vůdčími principy. Já je budu nejen hlasitě hájit uvnitř Evropské unie, ale také vůči zbytku světa. Je důležité chránit naše demokracie před populisty a extremisty a vždy se zastávat lidských práv. Obzvlášť jsem motivovaná, abych řešila některé ožehavé výzvy tohoto portfolia, vnitř, tedy vnitřních otázek. Žádné bych nechtěla radši. A e, paní předsedkyně, já jsem velmi ráda, že mi paní předsedkyně komise svěřila tuto zodpovědnost, protože ty hrozby, k jimž čelíme v oblasti bezpečnosti, se neustále rozvíjejí a musíme se přizpůsobit. Já se chci zaměřit na to, abych zaplnila mezery v naší vnitřní bezpečnosti a abych zajistila, že Evropská unie bude schopna dostat a postavit se těmto výzvám. Chci, abychom měli účinnou bezpečnostní unii založenou na základech, které jsme vyvinuli v uplynulých pěti letech. To znamená, aby zákony, platné zákony byly skutečně prováděny v praxi, abychom uzavřeli zbývající mezery v naší bezpečnostní síti a aby organizovaný zločin um, obchod s drogami, zneužívání dětí a tak dále, všechny tyto věci, aby bylo možno potírat. A nejzranitelnější uh, členové naší společnosti jsou příliš často obětmi těchto zločinů. A já jsem přesvědčena, že společnost je musí chránit a já budu jejich zastáncem budu usilovat o to, aby se stále omezoval prostor, v němž mohou teroristé působit a provádět útoky. Bojovat proti všem formám radikalizace. Chci vyzdvihnout zprávu vašeho výboru, k jímž se budu, kterou se budu řídit. Klíčové je, aby se zlepšila spolupráce orgánů činných trestních řízení zejména s rychlým rozvojem nových hrozeb. Musíme tuto spolupráci posilovat a Europol v tom bude plnit klíčovou úlohu. Rovněž jsem odhodlána prosazovat e, přístup založený na podkladech a e, poznacích, a to i v kontextu zlepšování právních norm v našem portfoliu. Co se týče migrace, tak jak asi všichni víte, tak diskuze jsou pomalé a rozdělující. Potřebujeme společný, společná předvídatelná udržitelná řešení. Teď je samozřejmě nový podnět, protože máme novou eh, komisi, takže to je určitý nový předěl. A já mám jednoznačné pověření paní předsedkyně pokročit i na tomto poli. Nejprve chci naslouchat všem různým názorům, abychom eh, nalezli společnou půdu. Samozřejmě s tímto parlamentem, ale také bilaterálně se všemi členskými státy. Jakmile nastoupím do úřadu, pokud budu vámi potvrzena, tak se rychle sejdu s členskými státy a budu informovat tento výbor. Budu se zabývat celou škálou migračních politik, azyl, boj s nelegální migrací, posilování vnějších hranic, návraty, právní cesty integrace a spolupráce s partnery za hranicemi Evropské unie. Část tohoto holistického přístupu je o tom, abychom přihlíželi k stávajícím návrhům a je důležité, abychom také ve všech těchto krocích udrželi genderovou perspektivu. Jsem si vědoma, že tento výbor velmi úsilovně, skutečně evropským způsobem pracoval při definování pozice k mnoha růz, azylovým nástrojům. To byla klíčová práce. A musíme na ní dál stavět. Hledání udržitelných řešení na základě solidarity a odpovědnosti musí být tím hlavním principem naší práce. Chci se zabývat tím, jak uzavřít uh, ty přetrvávající mezery mezi azylem a návraty. Musíme samozřejmě dodržet naši zodpovědnost vůči těm, kdo potřebují mezinárodní ochranu, ale zároveň ti, kteří nejsou způsobili k tomu, aby zůstali, musí být navráceni. V loňském roce pouze třetina těch, jimž bylo přikázáno, aby se vrátili, se skutečně vrátila. Já myslím, že udržitelný důvěryhodný systém musí mít funkční a zároveň humánní návratovou politiku, která bude respektovat mezinárodní princip non-refoulement. A je důležité také zajistit legální bezpečné cesty do Evropské unie. Já jsem přesvědčena, že to je součást řešení. Měli bychom hrdí na to, že evropský podíl světového přesídlení byl z 50%, ale musíme dělat ještě více v této oblasti. Budu spolupracovat s členskými státy a budu, přihlášit, budu se snažit o vytvoření humanitárních koridorů pro naléhavé potřeby. Nemůžeme tolerovat eh, to, že eh, životy jsou vystaveny nebezpečí ve Středomoří a dokonce dochází ke ztrátám životů. Hlavním prvkem nového paktu bude udržitelnější a stálejší přístup eh, k hledání a zachranám na moři. Chci nahradit řešení ad hoc, abychom dále zachraňovali životy na moři, to je naše morální povinnost. A souvisí to i s prostřížením boje proti pašerákům. Musíme dělat více, abychom rozbili jejich kruté obchodní modely a ty sítě zločinecké, které za nimi stojí. A závěrem mi dovolte potrhnout rizika, která nyní ohrožují jeden z hlavních výdobytků naší integrace. A to jsou nebezpečí a rizika šengenské oblasti. Rychlý návrat plně fungující šengenské oblasti bez vnitřních hranic bude pro, na, pro mě klíčovým cílem. Čím úspěšný bude náš nový pakt, tím silnější budou naše externí hranice i prostřednictvím pohraniční a příbřežní stráže. A na, čím lépe budeme bojovat proti pašeráctví, tím větší bude důvěra v šengenskou zónu, což připraví půdu pro další rozšiřování Schengenu. Mým cílem je politika, která bude fungovat pro naše občany, která je vyvážená a férová a která je zakořeněna v našich hodnotách. Jsem si plně vědoma, že je to složité portfolio. To mi také lidé říkají. Takže jsem si toho vědoma. Ale musíme v této oblasti pokročit. Takže bude to má vrcholná priorita. Já v tom budu potřebovat vaši pomoc, vaši expertízu, vaši zkušenost. Tudíž je mi mi bude velkou ctí, pokud se budu moci zhostit svého úřadu a těším se na tuto práci spolu s vámi. Děkuji vám, eh, paní Johansson, Eh, kandidátko na komisařku a teď už je čas na otázky. Začneme s koordinátory, zástupci politických frakcí. Mám tady seznam řečníků, jenom připomínám, že jsou to pro každého dva, dvě minuty, pak reakce a pak ještě jedna minuta eh, pro doplňující otázku. Nejprve pan Tomas Tobe za EPP. Děkuji chci nejprve eh, přivítat skutečnost, eh, že paní eh, nominovaná kandidátka na komisařku chce bránit evropské hodnoty. Doufám, že bude také podporovat evropský způsob života. Nicméně moje otázka se vztahuje k naší společné evropské bezpečnosti. Vidíme, že teď máme plno velkých problémů se zbraněmi a e, drogami, které proudí přes naše hranice. Vidíme také e, problém s e, zločineckou činností v oblasti vlastnictví, jaké konkrétní kroky chce paní nominovaná komisařka přijmout. Je připravena eh, žádat větší objem peněz pro Europol, je připravena, eh, aby eh, také víc eh, se soustředilo prostřednictvím třeba centra na eh, boj proti organizovanému zločinu, zločinu eh, či vlastnictví. Děkuji, děkuji pane Tobe. Já si myslím, že je zcela zásadní, abychom obhajovali naše společné hodnoty. Chci k tomu říct pár slov. Dovolte, abych začala tím, že si myslím, že nesmíme být naivní. Důležité Eh, věc, důležité eh, činy by se měly teď vztahovat k hrozbám vůči evropskému eh, právu, vůči menšinám. Máme tady židovské spoluobčany, kteří se bojí znovu o svůj život. Jsou tady hrozby vůči muslimům, hrozby vůči ženám. Je velice důležité, aby Evropská komise, aby Evropská unie obhajovaly tyto hodnoty, na kterých jsme postavili postaveny a bezpečnost je s tím propojená. Pokud nebudeme schopni pracovat, eh, bojovat správně, s vhodným způsobem proti organizovanému zločinu, tak, jak se sám řekl, zbraně, drogy a další eh, proudí přes hranice, ovlivňují naši společnost eh, jako jed, když lidé nemají pocit, že jsou správně chráněni před zločinem a vidíme, že organizovaní eh, kriminálníci jsou čím dál tím profesionálnější eh, při obhajování svého podnikatelského záměru a my musíme být eh, připraveni bojovat proti ním tím vhodným správným způsobem. Tam, kde se jedná o boj proti zločinům vůči majetku, tak tady si myslím, že je třeba více zdůraznit součinnost a už teď je toto prioritou. Doplňující otázka. Děkuji, paní eh, komisařko. Já chápu, že vy obhajujete naše společné evropské hodnoty, ale eh, buď, eh, budu rád, když také upřesníte, zda budete podporovat evropský způsob života. A myslím, že je také důležité, aby paní kandidátka řekla, že se více zdůrazní, boj mm, proti zločinu vůči majetku. Já Eh, chci vědět, zda jste otevřená možnosti eh, otevření specifického centra, eh, který, které by se tímto zabývalo, tak, aby to bylo víc, než co mohou jednotlivé vlády dělat v tuto chvíli. A k bezpečnosti já vím, že vy teď všichni pracujete na tom, abychom měli bezpečnost na hranicích. Bylo by také zajímavé, kdybyste to mohla ještě trošičku rozšířit ve vaší odpovědi. Jak chcete zajistit bezpečnost na hranicích? Prosím prosím, máte slovo. Samozřejmě, já podporuji evropský způsob života. Ono se jedná o naše hodnoty a myslím, že je velice důležité, abychom obhajovali tyto hodnoty. A to je evropský způsob života. Já to naprosto podporuji. Je to prioritní oblast této komise. Tam, kde se jedná o zločin vůči eh, trestnou činnost eh, na majetku, tak eh, centrum či, ano či ne, myslím, že je možná možná brzy na to, abych byla v této věci konkrétnější tady a teď. Ještě nejsem ve funkci. Zabývejme se tím, zdali bychom měli dostatečné financování pro Europol a jaké budou konkrétně prioritní oblasti v budoucím období. A teď je na řadě pan Claude Moraes na jednu minutu. Eh, paní eh, kandidátko, jak jste řekla ve svém prohlášení, máte zkušenosti v těchto věcech. My jsme v neděli viděli eh, hrozivé obrazy z jednoho uprchlického tábora. Víte, že toto je velké téma i pro vás a vaše portfolio má šanci vylepšit některé špatné politiky. Víme, že to je velmi obtížné portfolio. Víc jste řekla, víckrát jste řekla, že eh, eh, selhání není eh, řešením, že je třeba být solidární. Řekla jste to opakovaně ve vašem prohlášení. Ovšem je problémem, že zde v tomto Evropském parlamentu po řadu let se nám vždy podařilo získat většinu Eh, v tomto Evropském parlamentu napro, eh, napříč našimi politickými eh, rozdílnostmi. My jsme zvládli překonat své rozdíly, ale rada to vždy zablokovala. A má otázka je, co uděláte, aby v této kritické oblasti došlo k pokroku, to, té, kterou pokrývá Dublinská umluva. Děkuji, pane Moraesi, za tuto velice relevantní otázku. Já si velmi dobře uvědomuji, že parlament byl schopen skutečně evropským způsobem pracovat na kompromisu, najít společné řešení, ale máme zablokovanou situaci v radě a tak to už je po řadu let. Takže mojí misí, mým úkolem je odblokovat tuto situaci a musím udělat to, co bude třeba, abych toho dosáhla. Eh, jak jsem řekla, tak nejprve budu samozřejmě hovořit se všemi členskými státy bilaterálně, abych zjistila, které jsou pro ně ty nejdůležitější oblasti, a možná se na ně podíváme trošičku odlišným způsobem z jiného úhlu a e, je skutečně zatím nemožné, abych řekla přesně, jak to, budu, jak to bude pak zpracováno, protože mým úkolem je nejprve naslouchat a budu samozřejmě průběžně informovat parlament o těchto dialozích, protože vy jste ti, kteří to dokázali, kteří ty rozdílnosti e, překlenuli e, takže eh, je tady návrh svěřit mi eh, toto portfolio, tuto misi, aby eh, také dosáhla nového paktu v oblasti azylu a migrace. Mám poměrně hodně zkušeností v této oblasti. Měla jsem k řešení řadu velmi obtížných, ožehavých případů v této sféře a samozřejmě mohu využít různých věcí pro řešení těchto otázek a samozřejmě samozřejmě budu velmi ráda čerpat eh, ze zkušeností parlamentu a velmi zkušených eh, kolegů v tomto výboru. Já si myslím, že možné to je. Tak asi tolik. Děkuji, pane Moraesi. Máte možnost reagovat, prosím. Já eh, si paní kandidátku vážím pozitivních tónů ve vašem prohlášení, ale mám tuto otázku. Ano, rada vše zablakovala a může to znovu udělat, takže váš nový eh, pakt se možná novým paktem nestane. A má otázka k vám zní následovně. Vzhledem k tomu, že tady máme hlasování kvalifikovanou většinou, vy jste strážkyní nebo budete strážkyní e, smluv, můžete eh, prostě eh, tlačit na členské státy, aby konali a pokud ne, tak jaké další návrhy se tady mohou eh, objevit, aby se tato oblast posunula ku předu, protože jinak to zase selže a je to kritická záležitost. Prosím, máte slovo, děkuji. No, já si myslím, že lepší mít tuto uh, Eh, možnost vytvořit nový pakt k přistěhovalectví i azylu, abychom tady měli novou věc v těchto dvou oblastech. Bude důležité najít společnou půdu a samozřejmě pokud budu schválená a od 1. listopadu začnu pracovat ve své funkci, tak se budu snažit dospět k tomu nejširšímu možnému kompromisu, jak jen to bude možné. To je samozřejmě mým cílem dostat všechny na palubu, ale nakonec prostě je třeba říct, že my potřebujeme nový pakt. Děkuji. A teď je tady zástupce frakce Renew, pan Tudorače. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní kandidátko, má otázka se vztahuje k Schengenu který se stal synonymem pro evropskou integraci, jednu z nejviditelnějších charakteristik naší unie. Ovšem několik států eh, ignoruje pravidla a eh, zavedlo neoprávněnou eh, legitimní kontrolu hranic. Další státy, Chorvatsko, Bulhorsko, Rumunsko, pravidla dodržuje, chová se podle šengenských dohod ale jsou stále na Prahu, nebyli vpuštěni dovnitř, nebyli vpuštěni do šengenského prostředu, eh, prostředí, eh, prostoru a nikdo jim neodpovídá konkrétně. Ve vašem písemném eh, textu je řečeno, že Schengen bude novým prvkem v paktu, ale šengenská pravidla a duch Schengenu jsou již tři roky pošlapávána částečně a je, duch Schengenu je nedodržován blokován. Takže co e, uděláte pro to, aby se to největší vítězství, kterého jsme dosáhli v integraci, neproměnilo v prohru? Děkuji, e, pane Tudorače, za tuto otázku. Jak už jsem řekla ve svém vstupním Eh, projevu rychlý návrat k plně eh, fungující šengenskému prostoru bez vnitřních hranic je eh, naším cílem, je to jasně řečeno v mém průvodním dopise a bude to pro mě priorita a bude to samozřejmě i předmětem dialogu s, našich, s našimi partnery v těch zemích, které zavedly vnitřní kontroly. Chceme, aby byly zrušeny, ale musíme si uvědomit, že tady je propojení mezi plně fungující fungujícím šengenským prostorem a některými oblastmi, eh, například eh, balíčkem o azylu. Eh, situace je taková, že stávající dublinská pravidla opravdu do, ne úplně dobře fungují a to samozřejmě je všechno propojené. To musíme zohlednit, ale samozřejmě nemůžeme otálet. To s vámi souhlasím. Tak, prosím, pane Tudorače, reakce? Paní komisařko, ano, já vím, že odpovědi ano, ne, nejsou v takovémto kontextu snadné, ale já se nicméně o takové eh, odpověď svou otázkou eh, pokusím. Začne se eh, postup pro eh, nedodržování pravidel vůči zemím, které nedodržují šengenská pravidla. Za druhé, jak budete konkrétně jednat s radou a s těmito eh, státy, aby byla šengenská pravidla dodržována. A pokud vůbec máte něco takového, existuje tady nějaký časový harmonogram, který si sama stanovujete? Děkuji. Za prvé, samozřejmě jako obvykle eh, ta poslední možná reakce je začít vlastně jednání pro nedodržování pravidel. Eh, to může komise učinit vždy. E, nicméně já se domnívám, že pokud budu moci vstoupit do funkce 1. listopadu, e, tak by to neměla být má první akce. Nejprve bych se měla pokusit o určitý dialog e, dřív, než spustit tento právní nástroj. A pokud jde o nějaký časový harmonogram a vzájemnou interakci, tak dovolte, abych se k tomu vrátila až se ujmu úřadu. Pak se o tom společně můžeme znovu pobavit. Tak a teď za zelené. Eh, paní Strik. Děkuji. Vážená paní kandidátko, nová eh, komise se dále soustředuje na vnější spolupráci jako důležitou součást eh, eh, svého konání, ale situace v Libii a v Turecku je hrozivá. Jeden milion uprchlíků, nad jedním milionem uprchlíků visí eh, eventualita eh, vynuceného návratu do Sýrie. Podobně eh, hrozivá je situace uprchlíků v Libii. Vy ve svém písemném textu říkáte, že se pokusíte hledat možnost monitorování dodržování základních lidských práv v spolupráci s třetími státy. To je samozřejmě chválihodné, ale jak to chcete učinit, a jak do toho zapojíte parlament a jak ho budete informovat o výsledcích. Zajímalo by mě, zdali tyto monitorovací činnosti budou také e, zahrnovat e, nezávislé objektivní hodnocení situace a zahrnete nás do tohoto hodnocení tak, aby bylo možno zabránit pošlapávání lidských práv. Prosím, paní e, kandidátko, máte slovo. Děkuji paní Strik, to je celá řada otázek situace v Libii, tím bych začala, ta je opravdu hrůzná. Je to hrozné pro e, uprchlíky, ti jsou e, namačkáni v záchytných táborech e, v podmínkách, které jim by neměl být vystaven žádný člověk. To je jednoznačné. A komise a Evropská unie teď spolupracují s nejvyšším komisařem OSN pro uprchlíky a dalšími, aby se ta situace odblokovala, abychom mohli vytvořit určité humanitární koridory pomoci lidem z Libie ven a zároveň jim umožnit, aby byli přemístěni do e, členských států Unie. E, to chci rozvinout dál, ale samozřejmě musím e, se spolehnout na dobré vůli členských států takovéto přemístěné uprchlíky přijmout. Takže tady jde o to, že v posledních letech do Unie vstoupil počet e, uprchlíků, kteří jsou zde usazováni. Já jsem na to hrdá, měli bychom v tomto pokračovat a toto je způsob, kterým bychom opravdu mohli pomoci lidem, kteří jsou teď beznadějně e, zadržováni v Libie. Prosím, paní Strik. Děkuji. Já jsem zmínila eh, Libii a Turecko jako příklad eh, toho, že spolupráce s těmito zeměmi vlastně nahrává nedodržování lidských práv těchto uprchlíků. Je jistě chválihodné, že to chceme zmírnit, ale ptám se na to, jak můžeme zajistit, aby lidská práva nebyla dotčena jako výsledek této spolupráce. Takže pokud to říkáte vážně, v tom smyslu, že eh, v písemném textu říkáte, že jsou to lidská práva uprchlíků, která berete jako prvořadou prioritu. Jakým způsobem chceme zajistit nezávislý monitoring dodržování těchto lidských práv? A souhlasíte s tím, že eh, je třeba se eh, následně podělit o výsledky všech těchto šetření. To je pro nás klíčové. Já bych opravdu chtěla dostat ne nějakou eh, obecnější odpověď, ale chtěla bych slyšet, že jste připraveni připravena se k tomuto zavázat. Prosím. Paní Strik, dovolte, abych řekl nejdřív, že spolupráce Evropské unie s Tureckem a Libií není spoluprací, která e, narušuje lidská práva uprchlíků. Lidská práva uprchlíků jsou e, narušována a lidská práva jsou e, porušována, ale není to výsledek té spolupráce. Takže právě i prostřednictvím této spolupráce společně i s orgány OSN můžeme uprchlíkům pomáhat. A důležitou součástí eh, toho celého procesu je, eh, že bychom i nadále měli mít dohody s třetími zeměmi. A já si myslím, že eh, důležitou součástí těchto dohod musí být vytvoření právně ošetřených cest do Evropské unie. Takže potřebujeme i tento typ spolupráce s třetími zeměmi, když hovoříme o uprchlících. Budu ráda zapojit a informovat Evropský parlament, e, až půjde o e, tyto dohody. A teď e, za ID Tardino, analýza Tardino, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní kandidátko, Já bych eh, měla otázku, eh, prostě takové eh, vyjasnění zodpovědnosti. Hovoříte také o solidaritě a zodpovědnosti a my víme, že tyto principy v migrační politice dosud neměly konkrétní naplnění. Tady eh, dochází tomu, že někteří nechávají druhé eh, prostě na holičkách v této epochální záležitosti. Když mluvíte o vyváženém kompromisu, o co vlastně jde? Má to být nějaký klíč k rozdělování migrantů solidárním způsobem? Nebo chcete spíše řídit migrační toky už eh, předem? nebo pomocí nějakých pseudo dohod s různými státy? Paní Johansson? Děkuji. Já nevím, jestli jsem zcela pochopila eh, tu otázku, ale můžete se ještě potom zeptat eh, později jedno. Eh, členské země mají různou situaci a my samozřejmě, pokud budeme uzavírat nový pakt o migraci a azylu, ne, nemůžeme ignorovat evropské geografické reality. Čili musíme mít nějaký mechanismus, eh, kde by byla možná, možné rozdělování v Evropské unii nějakým hodným způsobem. Ale otázka tady byla, jestli máme mít nějaké dohody s migranty mimo Evropskou unii. Nevím, jestli jsem to pochopila správně. Byla to otázka? Já jsem chtěla vědět, eh, co je podle vás vyvážený kompromis. Eh, znamená to, že ty migrační proudy budou rozdělovány eh, podle nějakého plánu migrační politiky, který bude závazný nebo který bude dobrovolný. Takže to by mě zajímalo. No jak už jsem řekla, to bylo odpověď panu Moraesovi, Eh, najít společnou řeč eh, bude velmi obtížné, aby se tedy eh, odblokovala situace v radě. Čili já vlastně myslím, že tímto budeme muset začít. Ale chci říct si jednu věc. Solidární mechanismus v Evropské unii není dobrovolný, nemůže být. My si v této unii musíme navzájem pomáhat. Konkrétní způsob, jak to provádět, tak to musíme prostě nejdříve tu situaci posoudit a potom se rozhodnout, jaké budou první kroky v oblasti azylu a migrace. Tak teď máte ještě minutu navíc pro doplňující otázku, chcete-li? Ano. Takže vlastně eh, dosud eh, tady nezazněla opravdu odpověď. Dobře, ale bereme to tak. Eh, eh, ještě jedna otázka. Hovoříte o dodržování zásady neodmítání migrantů? A eh, pokud máme procesy, které jsou mm, vlastně negativní, tak to má své náklady a de facto to Eh, ty náklady musí, musí nést členské země. Tak mě vlastně šlo o to, eh, co jste eh, napsala v těch písemných odpovědích. Vy jste tam hovořila o dodržování zásady neodmítání a o spravedlivém procesu jste hovořila, o garanci spravedlivého posouzení v každém členském zemi, v každé členské zemi, eh, v každém případě jednotlivých migrantů. Takže to samozřejmě něco stojí. Eh, Hodla Evropa se podílet na těch nákladech, zejména se to týká zemí v první linii. Paní Johansen, existuje existuje povinnost přijmout žádost o azyl, zpracovat ji a poté provést eh, návrat a pokud to není možné, pak je z odpovědností členské země. Evropská komise může pomáhat a usnadňovat situaci eh, členských zemí, ale v podstatě není možné Eh, se nějakým fundamentálním způsobem eh, z toho eh, vyvléci. Prostě je třeba postupovat v souladu se s našimi smlouvami a s mezinárodními dohodovami. Takže proto potřebujeme také ten společný pakt. A nyní pan Prokačiny na jednu minutu za EKR. Ano, děkuji. Eh, paní Johansson, dobré odpoledne. Vy jste říkala, že jste pro eh, nějakou eh, provizorní metodu pro přijímání při vyloďování uprchlíků, což vlastně je v rozporu s dohodou z Malty, která se má týkat pouze eh, omezené části členských zemí a týká se to pouze eh, lidí zachráněných na moři. Vzhledem k tomu, že to se týká pouze eh, velmi malého počtu migrantů, jak chcete zvládnout tu velkou masu, 99%. A Chcete, chcete udělat proto, aby Malta eh, přestala eh, být eh, takovým magnetem přitahujícím další a další? Děkuji, pane Prokačiny, za tuto otázku. Tato dočasná dohoda pro Maltu, od, která platí od posledního pondělí, tak ta bude debatována příštím týdnu na nejbližší radě pro Eh, vnitro a také migraci. Myslím, že to je takový krok před a je to znakem toho, že členské země se snaží kooperovat a najít eh, řešení v této oblasti. Nicméně musím říci, že takovéto dočasné dohody eh, nemají nahrazovat trvalé udržitelné řešení pro vyhledávání záchranu. To jsem řekl jasně v misi. Já se s vámi nezhoduju v tom, že e, pomáhat e, zachraňovat lidi na moři nebo pomáhat jim dostat se na břeh e, není magnetem. Ne, to skutečně není. Ano, takže vy říkáte, že budete pracovat na přístupu, který bude spolehlivý a udržitelný. Ovšem my tady máme teď to provizorní řešení a v tomto rámci eh, řekla byste veřejně, eh, že ti, kteří skutečně eh, prchají před válkou a pronásledováním, budou přijímáni v Evropě a to, tady takto budou vyloučeni klimatičtí a ekonomičtí migranti? Paní Johansson, každý, kdo požádá o azyl, má právo na posouzení své žádosti a na rozhodnutí, zda má právo na mezinárodní ochranu nebo ne, poněvadž to nevíte předem. Já souhlasím, že je důležité to, aby ekonomičtí migranti nacházeli eh, lepší právní způsoby eh, směrem, pro migraci směrem do Evropy. Eh, my jsme ovšem stárnoucí kontinent, my budeme potřebovat pracovní sílu, my pod, budeme potřebovat více lidí, kteří přispívají k naší ekonomice a já myslím, že je dobře a těším se na to, že budeme vymýšlet nové cesty, aby eh, kvalifikovaní migranti mohli k nám a také přispívat k našemu blahobytu. Nyní paní Cornelia Ens za GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Já se divím, že vlastně jste nehovořila o otázkách vynucování práva a spolupráci v této oblasti. V písemných odpovědích jste hovořila, že k vašim prioritám v této oblasti bude patřit nezbytná, nezbytná technologická inovace tak abychom byli schopni se vyrovnat s novými a vznikajícími hrozbami. Otázka, co myslíte pod eh, pojmem technologická inovace pro eh, vymáhání práva. Můžete nám uvést nějaký konkrétní příklad a jak budete chtít zajistit to, aby takováto inovace nevedla k porušování základních práv a k jejich eh, ochraně. Paní Johansson, prosím. Děkuji. To je eh, velmi případná otázka, významná otázka. Eh, máme tady dva významné aspekty. Za prvé, když eh, se objevují a vyvíjejí nové technologie, je vidět, že organizovaný zločin si, ho, si je přispojí vždycky velice rychle a tomu musíme bránit. My samozřejmě eh, máme občany, eh, kteří eh, prostě se stanou obětmi tohoto organizovaného zločinu a my nemůžeme říci, prostě nemůžeme vás chránit, poněvadž to je nová technologie. To nejde. A nové způsoby vymáhání práva pomocí technologie ochrany lidí pomocí technologie. Eh, tady přitom je nutné vzít v úvahu to, že my musíme usilovat o ochranu lidí. A nemůžeme říci, že to není našem úmyslu. My tedy musíme vyhodnocovat eh, nový vývoj a musíme skutečně eh, toto učinit tak, aby to lidé prostě pocítili. Ne jenom tady Eh, ukazovat svaly, ale prostě je také použít na ochranu našich občanů v této oblasti. Samozřejmě vždycky je důležité chránit základní práva. A eh, někdy to je vlastně taková ta poslední možnost. Ale myslím si, že bychom měli být schopni už od začátku přicházet s novými návrhy v této oblasti. Paní Ernst, eh, můžete eh, být konkrétnější. Co si myslíte konkrétně o využívání rozpoznávání obličejů na veřejnosti, na veřejných plochách? Tato otázka na evropské úrovni zatím není upravena. Některé země si vytvářejí Eh, systémy sledování celých měst eh, s využitím umělé inteligence, jinde se toto zakusuje. Máte, eh, máte v to nějak skoordinovat na evropské úrovni? Ano. Ano, děkuji, paní Ernst. Já musím říci, že tato otázka je možná příliš podrobná. Eh, kterou bych nerada eh, opakovala teď. Možná by se k tomu ráda vrátila no, někdy později. Děkuji, paní Johansson. A nyní druhé kolo otázek od našich poslanců. Takže bude to v pořadí politických skupin a v druhém kolo začne Javier Zarzalechos za EPP. Prosím, máte slovo. Paní jmenovaná komisařko, v uplynulých dnech eh, a letech došlo k spáchání strašných teroristických útoků v Evropě, ale zároveň hodně útokům eh, bylo zabráněno preventivními kroky policie. Čili máme různá protiopatření, a terorismus zna nadále představuje zásadní hrozbu. Já doufám, že boj s terorismem bude vysoko na vašem žebříčku priorit. A já se vás táži, co považujete za největší nedávné výzvy v oblasti terorismu a jak byste se jim chtěla postavit? A jak se díváte na stávající architekturu spolupráce eh, v otázkách při řešení nových a nově se objevujících hrozeb, eh, včetně například možnosti zahraničních bojovníků a jejich rodin, kteří by se mohli vracet do Evropy. Chystáte legislativu také pro eh, oběti terorismu? Předpokládáte nějaké opatření v této oblasti, když předchozí parlament řekl, že je potřeba ještě další úsilí, aby se eh, řešily potřeby obětí terorismu? Nyní máte možnost odpovědět, paní Jonasen. Děkuji. Pane, pane Zarsa Lechos, děkuji, že jste eh, zařadil tuto otázku na eh, pořad jednání dnesního slyšení. Zajímá vás tedy, co je pro mě ta nejdůležitější věc. Je to důvěra. Potřebujeme více vzájemné důvěry mezi členskými státy, mezi orgány, a by nám to pomohlo eh, bojovat s, s terorismem, s, teror, s teroristy. Potřebujeme rozvíjet vzájemnou důvěru. To je to nejdůležitější. A jinak samozřejmě můžeme hledat nové způsoby sdílení interoperability, expertní způsoby a tak dále. Ale ta důvěra je první. Jistě, že můžeme dělat více, když budeme užším způsobem spolupracovat mezi členskými státy a org- příslušnými orgány. Další záležitostí je, abychom bojovali s, proti radikalizaci. I to je, myslím, velice důležité. Je to úkol, který musíme řešit holistickým způsobem v každém členském státě. Ale Evropská unie může pomoci, může také přispět expertizou v této oblasti. A to je velmi významné. Co se týče těch teroristických bojovníků, kteří by se mohli vracet domů své země původu, to je na rozhodnutí každého členského státu, ale komise může pomoci při napomáhání spolupráci tak, aby lidé mohli být stíháni za své teroristické činy v zahraničí. Eh, pan Zarcelechos ještě doplňková minuta. Paní kandidátko, ještě by mě zajímala vaší reakce na jeden specifický bod, který považuji za relevantní, pokud řeši, eh, jde o hrozby. V písemné odpovědi říkáte, že zavedení vnitřních kontrol na vnitřních hranicích by měla být i nadále možnost, ale jen když skutečně dojde k striktním veřejným hrozbám, striktně vymezeným. Ale vysoký počet sekundárních pohybů vyvolává určité otazníky ohledně Schengenu. Máte za to, že tyto sekundární pohyby sami o sobě představují riziko, bezpečnostní riziko a že sami o sobě jsou zdůvodněním znovu zavádění hraničních kontrol v šengenské zóně? A myslíme si, že, myslíte si, že bude potřeba změnit celý šengenský kodex na, v tomto světle? Pane Zarselechos. Ty sekundární pohyby musíme samozřejmě brát na zřetel. Když nastavujeme nový, při nastavování toho nového paktu o azylu. Ale myslím, že to není eh, ta klíčová, to, to jádro toho, kde máme bojovat s terorismy. Máme teroristy, kteří se v Evropě narodili, kteří vůbec nepřichází z venku, kteří byli vychováni zde, radikalizováni zde. Čili, když bojujeme s terorismem, nemůžeme se spoléhat pouze na naše hraniční kontroly i když je jasné, že musí být z mnoha důvodů zabezpečenější. Ale boj s terorismem je komplexnější záležitost. Děkuji, paní Johansson. A nyní za SAD má slovo Bettina Volev. Děkuji, pane předsedo. Paní uh, kandidátko, říkáte, že respekt vůči základním práva a bezpečnosti odpovídá Eh, konzistentním politickým cílům, ne vždycky tomu tak bylo, protože různé složky evropské legislativy často porušují základní práva a byly shledány dokonce protiprávní nejvyšším soudem. Jak zajistíte, aby všechny bezpečnostní otázky skutečně respektovaly základní práva a jak zjistíte, že jakákoliv nová, nové opatření, nový nástroj v oblasti vnitřní bezpečnosti a zprávy hranic eh, rovněž obstály eh, soudnímu testu. A jedna záležitost je například šifrování. Šifrování je samozřejmě klíčová záležitost v dnešním světě, ale myslíte si, že um, vytváření zadních vrátek do šifrované komunikace by mohlo podkopat všechny online služby a komunikace a jak byste, jak, jak hodláte chránit míru eh, zašifrování eh, enkrypce v Evropě. Děkuji, paní Volat. To, tohle je hodně blízko další otázky, které, kterou jsme řešili předtím. Samozřejmě, že s vámi musím spolupracovat na tom, při předkládání nových návrhů, aby tyto návrhy byly připraveny tak, že budou respektovat základní práva od samého začátku. Ale specificky, pokud jde o um, šifrování, tak vnímáme určité nové možnosti eh, zločinců používat nové technologie. A samozřejmě Musíme vždy být schopni s těmito hrozbami bojovat. Ale musíme to dělat takovým způsobem, abychom našli při tu správnou rovnováhu mezi bojem se zločinem, bezpečností pro občany a na straně jedné a na straně druhé základní práva a soukromí. Tyto dvě věci musí být vyváženy správným způsobem. Musíme vědět, jaké jsou skutečně dopady na bezpečnost. Abychom nedělali něco, co bude jenom nějaké nové rozhodnutí, které pak nebude implementováno. Ale pokud máme jistotu, že můžeme něco více zabezpečit, pak můžeme najít tu správnou rovnováhu. A to musíme hledat spolu s vámi a s radou. Děkuji. Ještě změna oblasti. V písemné odpovědi jste řekla, že byste si dovedla představit i aktualizaci nařízení o Europolu. Vzhledem k striktnímu vymezení smlouvy, pokud se týče mandátu Europolu, o jakou aktualizaci by šlo? aniž by to vyžadovalo změnu smluv. Chcete, aby nařízení Europolu bylo sladěno s nařízení o ochraně osobních údajů pro evropské instituční orgány a agentury? To musím probrat s komisařem oblasti spravedlnosti, protože a justice, protože to je sdílená složka mezi naším portfolii a já velmi ráda to s ním proberu. Nyní za Renew Malik Azmany. Děkuji. Paní předsedkyně, paní Johansson, chci zaměřit na externí aspekty migrace. Evropští občané nadále netrpěli čekají na Eh, udržitelnou, konzistentně zelovou politiku Evropské unie. Myslíte si, že bychom měli rozšířit iniciativy, abychom poskytli přístřežky eh, jak v Evropské unii, tak i třeba v transitních zemích anebo v zemích původu? A myslíte si, že bychom měli také posílit eh, readmise a návraty u migrantů a jaké jsou vaše konkrétní plány? Jaké přijmete kroky k tomu, abyste zlepšila implementaci směrnice o návratech? A mezi vašimi kolegy hodláte posílit mezinárodní spolupráci v boji proti eh, nelegální migraci, abyste rozbili nelegální obchodní modely převaděčů a pašeráků a zároveň pracovali na legálních způsobech přístupu. Eh, udělá, co budete dělat ještě v předstihu summitu 2020? Děkuji, pane Asmane. Je to skutečně důležitá záležitost. Já skutečně s intenzivním úsilí v oblasti návratu, jak bylo řečeno v úvodu, musíme být jasnější, musíme být, mít jasnější procesy a musíme uzavřít veškeré skuliny a mezery, které ještě zůstávají, um, aby jsme, jsme rozlišili mezi těmi, kdo mají právo zůstat a kdo nikoli. Musíme skutečně Eh, řešit tu nelegální migraci v těsnější spolupráci s třetími zeměmi. A abychom zničili ty obchodní modely těch pašeráků a převaděčů, to je zásadní. Musíme si uvědomit, že oni pašují i jiné věci, nejenom eh, lidské bytosti. Jsou to organizovaní zločinci a hodně z toho Eh, hodně na tom vydělávají. Takže proti tomuto obchodnímu modelu musíme bojovat. Je tu určitá role, pokud jde o hledání dohod s třetími státy. A v tomto musím těsně spolupracovat s místo předsedou komise eh, pro ochranu evropského způsobu života, který musí koordinovat toto úsilí a spolupracovat také s komisařem pro sousedství, a komisařem pro mezinárodním partnerství, myslím, že se jmenuje. Takže v těchto oblastech můžeme hledat řešení a já myslím, že můžeme najít dobrá řešení win-win, jimiž rozvineme lepší nové legální cesty do Evropy, s tím, že máme situaci, v níž skutečně naléhavě potřebujeme kvalifikované zaměstnance v Evropě. Musíme najít dohody, abychom předešli úniku mozku. Ale myslím, že takovéto dohody s třetími zeměmi skutečně jsou zapotřebí. Ještě další minuta, pan Asmany. Ještě, abych to zkonkrétnil. Můžete nám dát tři nebo dvě konkrétní opatření, které hodláte implementovat do roku 2020, protože Samozřejmě jste e, posuzována také na základě konkrétní agendy. Je to téma, které naše občany zajímá. Proto bychom od vás chtěli slyšet co nejvíce konkrétních návrhů. Prosím. Já, já chápu, že to chcete, ale nemůžu vám to dát. Protože pokud se vezmu úřadu, tak máme situaci, kdy jsme vlastně zablokováni, pokud jde o azylový balíček na tři roky. Já a mým prvním úkolem je to teď odblokovat, najít nový pakt. A nebylo by tudíž e, z mé strany moudré, abych vám slibovala nějaké konkrétní dopady e, přímo v terénu, jak si v Evropě citelné do příštího léta. A zpátky zástupci EPP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 az EU külső határainak a védelme, ami a teljes unió biztonságához is hozzájárul, nem minősült a szolidaritást kifejező fellépésnek. Ochrana externích hranic, které přispívají k Evropské unie, není považována za akt solidarity, na rozdíl od přijímání mezinárodních migrantů. Paní komisařko, souhlasíte s tím, že ochrana naší externí hranice je jednou z forem zodpovědnosti a solidarity? Co hodláte dělat jakožto komisařka, abyste ukončila fungování těch dvojích standardů, kdy eh, aby se začalo měřit eh, stejnou měrou ve všech případech solidarity. A co hodláte dělat jako komisařka, aby masy ekonomických migrantů, kteří chtějí do Evropy, ale už tu jsou, aby se s nimi zacházelo jinak, než s uprchlíky, kteří si skutečně zaslouží ochranu. Prosím, paní Alonso, máte slovo? Já nesouhlasím s tím, že máme situaci masové migrace v Evropě. Měli, měli jsme v roce 2015-16, teď jsme na úrovni předmigrační krizi. Nesouhlasím, že, že uplatňujeme dvojí standardy. Ale abychom zajistili naše externí hranice, je jasné, že komise má a e, musí hrát určitou roli při pomoci členským státům při ochraně externí hranice. Proto posilujeme naši roli, co se týče například Frontexu. Abychom byli lépe schopni chránit naše, naše vnější hranice a ro, role komise je tak učinit spolu s členskými státy, které vždy mají právo chránit své vlastní hranice. Děkuji. Pane Hirvegi, máte slovo znovu na doplnění. Paní komisařko, ještě doplňková otázka ohledně spolupráce s třetími zeměmi, zeměmi původu a transitními státy. Jaké konkrétní kroky hodláte učinit pro spolupráci s s těmito státy ve světle toho, že rozhodnutí toho parlamentu o fondech pro období 21-27 počítá pouze z pěti, zatím má eh, strop, zastropování pouze procent těchto nákladů. Zatímco vlastní experti komise mají za to, že by to mělo být aspoň 15%. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane Hisvégy, za tuto doplňující otázku. Musím říct, že přístup, který budeme mít v dohodách s třetími státy, se bude lišit eh, od země k zemi a musí to být eh, samozřejmě všechno vytvořené v těsné spolupráci s místopředsedou a s dalšími komisaři a komisařkami. Takže já se s vámi ráda znovu sejdu později, abychom to prodiskutovali konkrétně. Takže Eh, socialisté a demokraté Tania Fajon. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji paní Johansson. Vrátila bych se ráda k Schengenu, protože si myslím, že eh, je dnes ohrožen a vy jste jasně oddělila reformu systému azylu a migrace na evropské úrovni a návrat k plně fungujícímu Schengenu. Eh, jste hovořila o tom, že tento návrat bude novým klíčovým aspektem nového paktu o migraci. Vzhledem k tomu, že je teď situace velice komplikovaná při hledání moderní a moudré eh, reformy paktu o přistěhovalectví a azylu. Eh, myslíte si, že je to opravdu moudré propojit tuto reformu s kodexem o prostoru Schengenu? Máte snad v úmyslu navrhnout novou specifickou legislativu e, k Schengenu, e, k paktu. Znamená to, že stáhnete stávající návrh, e, který už proběhl prvním čtením v parlamentu? a my jsme ho od eh, schválili, protože jak vlastně dlouho ještě budete umožňovat členským státům, aby eh, rozporovali pravidla, což je nelegální. Děkuji vám, paní Fajon. Jsem ráda za tento dotaz, protože můžu věci vyjasnit. Je tady vztah a je tady propojení mezi fungováním Schengenu a fungováním azylového a imigračního systému. Není špatné toto propojení vnímat, ono existuje. A my máme teď situaci, ve které stávající dublinská pravidla prostě nejsou e, plně dodržována. Je tomu tak a myslím si, že je jednodušší věci řešit e, e, věci společně, ty, které jsou na stole. Nicméně budu hovořit jasně. Nemůžeme řeš, čekat Eh, pokud by se ukázalo, že Schengen eh, nemůžeme nastavit tak, jak bychom chtěli, jelikož se jiné věci eh, daří řešit příliš pomalu. Ale pokud by to bylo možné v tomto novém načasování, které si myslím, že máme, propojit ty dvě věci, tak bych je vyřešila ráda společně, protože si myslím, že jsou opravdu hodně, hodně navzájem ve vztahu je tady celá řada věcí, které jsou navrženy k tomu stávajícímu balíčku o azylu a migraci, který předložila komise. Já doufám, že e, na tom budeme dále pracovat, ale nemůžu vám e, slíbit, že tomu tak bude, protože opravdu potřebuji bilaterálně projednat věci se členskými státy a odblokovat situaci v radě. Takže dnes nemůžu činit žádné sliby, ale každopádně doufám, že budeme na tom, co je na stole, moci pokračovat, pracovat, ale slíbit na 100% vám to nemohu. Eh, paní Tajon. Já doufám nicméně, že, doufá, eh, že vy nepovolíte nadále, nebudete nadále zavírat oči před těmito nelegálními postupy. Eh, vy říkáte, že podporujete všechny členské státy, či zdá se, že nechcete vznášet postupy pro nedodržování evropského práva a ještě něco, eh, jak to vypadá s dalším rozšiřováním šengenského prostoru, eh, třeba o Chorvatsko, a jak se bude řešit případy nedodržování práva ze strany eh, konkrétních zemí. Děkuji. Já se k tomuhle budu muset u vás ve výboru vyjádřit později. Eh, co se týče konkrétně rozšíření šengenského prostoru o další členské státy. K tomu se budu muset vrátit později, jak už jsem ovšem řekla. Eh, řízení pro nedodržování eh, právních norem není zatím na pořadu dne, i když to není vyloučené, protože si opravdu nemyslím, že jako nový kom, nová komisařka bych měla začít právě tímto krokem. Děkuji, paní Johansson. A teď jsou na řadě zelení pan Erik Markardy. Markard, prosím, máte slovo. Ano, jsem zde a zeptám se německy. V posledních letech zažíváme, že je velice jednoduché eh, strašit lidi řečmi o migraci. Hovoří se také o masové migraci tam, kde žádná neexistuje. A já můžu říct, že eh, my jsme hrdí na to, že eh, pomáháme lidem, jsem rád, že jste to řekla, také, eh, že máme nevládní organizaci, organizace, které se tím zabývají. Nemůžeme prostě tvrdit, že evropské hranice jsou de facto ohroženější, než jak je to v Libii, která je roztočená občanskou válkou. Jasně, ale můžeme být opravdu hrdí na situaci ve Středomoří a nemohli bychom nevládní organizace, které tam fungují, lépe podporovat. A máte plán na to, abychom zajistili tuto, tuto zachranu také eh, na lodích státních? Děkuji vám, pane Markarte. až do dneška, až do letošního roku, asi 900 eh, životů přišlo uprostřed středozemního moře v Niveč. 900 lidí tam našlo smrt. To je katastrofa. My musíme zastavit eh, to, že lidé se dostávají do takovéto situace. Musíme prostě vyvinout eh, Eh, legální cesty do Evropy. Musíme zastavit eh, ty eh, pašeráky lidí a je to opravdu sice menší číslo než loni, ale stále číslo hrozivé. Takže můj přístup eh, bude založen na tom, že chci zastavit eh, činnost pase, pašeráků a chci lidem umožnit dostat se do Evropy jinak než na těchto lodích. To je jedna věc. Na druhé straně potřebujeme samozřejmě také lepší systém pro vyhledávání a záchranu a to je eh, samozřejmě je vždy povinností členských států zachraňovat životy členských států a dalších a k situaci nevládních organizací. Vím, že parlament žádá eh, určité eh, informace pro vyjasnění. My prostě eh, musíme definovat, vyjasnit to, že skutečná humanitární pomoc by neměla být nikdy kriminalizována. Do této věci se chci podívat přesněji, konkrétněji a je to možná cesta ku předu. Eh, pane Markarte, máte ještě jednu minutu? Um, já, ich, ich weiß, dass... Eh, já vím, <clears throat> že eh, možná tady to není příležitost pro konkrétní odpovědi, je to těžké, ale možná je to také těžké pro lidi, kteří <clears throat> uvázli v Libii, kde je občanská válka a nemají šanci se tam tu dostat ven. A myslím, že nám musí být jasné, že eh, každý den hynou ve vlnách další lidi. A my jako parlament prostě budeme muset s tím něco udělat. Prostě možná bychom měli říct, že jsme eh, že bychom měli tady eh, vyvinout nějaký přístup, kdyby ti, kteří pomáhají, nebyli trestáni. Ano, my víme, prostě aby Frontex a nevládní organizace mohly zachraňovat lidi, až by se museli bát, že jim za to hrozí vězení. A pokud mi chcete udělat radost, tak prostě e, řeknete mi, že tu situaci znovu vrátíte do tohoto stavu. Dobře. Děkuji, pane Markote, Markarte. Uprchlíci kteří jsou uvězněni, dalo by se říct, v hrozných, nepřípustných podmínkách, ve kterých by nikdo neměl žít, například v Libii, no tak eh, pro ty není přece řešením, že půjdou na, tyto, na tato vratká pravidla uprostřed středozemního moře. My bychom tyto věci měli řešit s dalšími aktéry eh, v humanitárních eh, koridorech a řešení by mělo být nalezeno co nejdříve. Teď je na řadě ID pan Peter Kofot. Prosím, máte minutu na váš dotaz. Děkuji, budu hovořit dánsky. Som øh, dansker så ser jeg med stor bekymring på den kaotiske eh, musím říct, že si dělám velké, velké starosti eh, vzhledem k eh, situaci, kterou tady vytvořila švédská vláda. Tady se vlastně jedná o muslimský fanatismus a nese to sebou velké problémy, konkrétně ve Švédsku. Paní Johansson, vy jste hrdá na to, co eh, jste učinila, ale jste součástí těch, kteří vytvořili tuto obrovsky obtížnou situaci ve Švédsku. My v Dánsku máme velké obavy z toho, k čemu ve Švédsku dochází a proto, eh, bychom, proto jsme chtěli znovu zavést kontrolu na hranicích. Eh, trestní, trestná činnost se vymyká všem parametrům v našem regionu. Pokud budete komisařkou, máte v úmyslu eh, tuto hrůznou migrační politiku vyvážet, tu, kterou jste prováděla ve Švédsku, protože my jsme proti a my v Dánsku jsme právě jednou z těch zemí, které znovu zavedly kontroly na hranicích. Děkuji, pane eh, Kofode. Nejprve musím říct, že s vámi nesouhlasím při vašem popisu situace ve Švédsku a opakuji, jsem hrdá na to, že Švédsko dokázalo poskytnout útulek tolika lidem během migrační krize a zároveň je mi eh, velmi jasné, že není udržitelné pod Eh, pokračovat bez společného fungujícího evropského systému, který by mohl eh, řídit migraci mnohem lepším způsobem, než jak tomu bylo dosud. To je něco, co vidím zcela jasné. Abych vám odpověděla, eh, samozřejmě nebudu švédskou komisařkou, nebudu prosazovat švédskou politiku, budu případně evropskou komisařkou a budu předkládat evropské návrhy, budu je vytvářet společně s parlamentem a radou a samozřejmě se zbytkem komise. Pane Kofode, máte ještě jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. To není odpověď na můj dotaz. pokud se stanete komisařkou, tak se ptám, zdali my, Dánsko, budeme moci požádat znovu o e, znovu zavedení hrani, kontroly hranic. Máme v úmyslu tak učinit, protože dánští občané, alespoň ti, kteří e, volili ty, kteří jsou dnes členy e, dánského parlamentu, jsou proto, abychom toto mohli kontrolovat. A tam se, zdali vy jako komisařka řeknete politikům a politika, političkám Dánska, že to není možné, teď je to přece legitimní požadavek. Nemáte v úmyslu nám v tom zabraňovat? Děkuji vám. Já si myslím, že toto tady zaznělo již z dalších dotazů. Vnitřní kontrola hranic neodpovídá šengenským pravidlům a proto se musíme vrátit k plně fungujícímu šengenskému prostoru a tak toto jasně formuluji ve svém základním eh, programovém dokumentu. Tak a teď EKR, pan eh, Jorge Buchade na jednu minutu. Budu hovořit španělsky. En sus respuestas a las preguntas escritas. Děkuji vám. Eh, paní Johansson, vy jste v písemných odpovědích prohlásila, že nevládní organizace sehrávají rozhodující roli při zachraňování životu. A toto je otázka, toto je úloha, eh, která eh, de facto Eh, souvisí s jinou otázkou a to je nutnost eh, rozbít obchodní model pašeráku lidí. A my třeba ve Španělsku vidíme, že eh, skutečně přibývají těžké případy, závažné případy spolupráce mezi těmito pašeráky lidí a některými organizacemi. Jak se k tomu stavíte? Chcete tedy, aby komise dále byla ve vztahu konfrontačním s českými zeměmi, nebo budete respektovat to, co my, jak my to vidíme? Eh, děkuji vám za tuto otázku. Já myslím, že důležité je respektovat eh, skutečnou humanitární pomoc eh, na vlnách moře. Věnují, věnuje se tomu řada nevládních organizací a myslím, že odvádějí výbornou práci. Eh, Neby měli, neměli by být eh, směšováni s pašeráky. Eh, parlament žádal o nějaké pokyny, pravidla pro to, jak spolupracovat s nevládními organizacemi a já budu velice ráda, spolupracovat s parlamentem na právě tomto úsilí. Nevím, jestli jsem tímto odpověděla na vaši otázku. Děkuji, máte ještě jednu minutu na další otázku. Já myslím, že jste neodpověděla na moji otázku. Je jasné toto. Otázka je, zda v případech, kdy údajně je to tak, že správním eh, nebo právním způsobem existuje, existuje spolupráce států eh, s nevládními organizacemi, které mají takové mafiánské vazby na právě tyto pašeráky. Jak se k tomu budete stavit, komisařka? My eh, na to máme přece směrnici. A neměla by to být členská a země, která eventuálně přijme nějaké sankce, nebo Eh, možná se budete chtít spíše vměšovat do suverénních eh, rozhodnutí členských zemí, a to už řekli mnozí přede mnou. Pak by bylo jasné, že to nejdůležitější, co je třeba provést pro bezpečnost v Evropě a v Schengenu, tak to v podstatě dělají členské země na okraji s vnější hranicí. Samozřejmě, že členská země by měla své, pronásledovat a stíhat eh, pašeráky. To samozřejmě byste, to, je, to je de facto eh, role justice a eh, také exekutivní orgánům. Ale já si říci, že ti, kteří provádějí skutečnou humanitární pomoc a ti, kteří jsou v nouzi, tak ty není možné kriminalizovat. Děkuji a nyní EPP paní Lena Dipo na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní kandidátko. Dosavadní debata už jasně ukázala, že azyl a migrace eh, patří vlastně k tomu nejdůležitějšímu ve vašem portfoliu. Vy jste vlastně řekla, že eh, máme určitou, určitý pohyb, nová legislativa, nová situace, čili debata se vyvíjí. Eh, mi to zatím nebylo dostatečně konkrétní, to, co jste řekla. Čili můžeme eh, očekávat v brzké době konkrétní návrhy, nejlépe třeba v prvních 100 dnech a pokud ne, tak eh, co tady bude místo toho? Vy jste vlastně řekla, že tam bude balíček legislativy, možná nebude úplně nový, budou tam nějaké návrhy, které budete dále rozvíjet, ale v jakém smyslu by to mělo být? Děkuji, paní Johansson. Děkuji, paní Depon, za vaši otázku. Eh, úplně konkrétní odpovědi se vám nedostane, protože eh, moje první priorita je eh, uvolnit tu zamrzlou situaci a najít společnou řeč v oblasti migrace a azylové politiky už to zkoušeli mnozí přede mnou a ne příliš eh, konkrétně. Takže eh, já doufám, že budou nové návrhy, doufám, že eh, budeme tady o tom hovořit s novým parlamentem, ale já vám skutečně nyní nemohu poskytnout konkrétní odpovědi, to musí předcházet dialog s členskými zeměmi a prostě nějaký způsob společně navržený, jak eh, toto odblokovat. Myslím, že to nebude v prvních, v prvních 100 dnech. Doplňující otázka, paní Dupont? Eh, tak asi chápete, že tato odpověď mě zcela neuspokojila. Možná, že bych eh, se k tomu vrátil ještě trošku jinak. Někteří hovořili, že chcete v oblasti vyhledávání a zachrany chcete mm, toto postavit nějaký pevnější, mm, pevnější základ a zároveň říkáte, že je třeba lidi poněkud odrazovat od eh, eh, této cesty. Eh, jak chcete také rozbíjet ten business model, ten obchodní model organizovaného zločinu, který obchoduje s lidmi, mm, tak aby skutečně lidé neměli chuť se pouštět na tu nebezpečnou cestu přes moře. Ano, děkuji, paní. To poslední, co jste řekla, tak s tím plně souhlasím. My musíme eh, směřovat k tomu, aby se lidé nevydávali na moře. A proto je důležité spolupracovat s třetími zeměmi a dosáhnout dohod. Myslím, že tyto země si nepřejí, aby Eh, na jejich území eh, operovaly tyto kriminální gangy. To je náš společný zájem s nimi, takže bychom mm, se měli spolupracovat na eh, soustředovat na spolupráci s nimi a soustředovat se také na lepší oficiální způsoby migrace. A nyní pan Jean-Christophe Kretien klade otázky. Děkuji, pane předsedo, vážená paní kandidátko. Eh, vy nám vlastně eh, opakovaně říkáte, že chcete navrhnout nový balíček o azylu a migraci, budete vstvat o kompromis a dohodu s českými zeměmi a tak dále. A já vám chci říci, že my jako parlament jsme odvedli svůj kus práce. A my máme eh, mandát pro zájemní jednání. A my si tedy myslím, že by se mělo tady začít pracovat na základě toho, co už bylo dohodnuto. Ale e, problém skutečně není mezi parlamentem a radou, ten problém je pouze v radě. Takže e, já bych rád porozuměl tomu, jak to tedy jak by tím, že vlastně eh, stáhnete nebo že se stáhnou tyto dosavadní eh, návrhy, jak by to mohlo odblokovat situaci podle vašeho názoru? Děkuji vám, pane Těne. To je relevantní eh, problém. Já vám možná nedám tak úplně konkrétní otáz, odpověď, Eh, já si tedy uvědomuji, že tady máme zablokovanou situaci a je třeba to odblokovat. A eh, budoucí eh, předsedkyně komise mě dala takový širší mandát, abych našla v širším kontextu nějaký nový pakt o migraci a asilu. Někteří si myslí, že to není možné, dosáhnout eh, novou, no, nový společný jmenovatel v radě. Já si myslím, že to možné je, ale musím být v této chvíli velice opatrná, aby si hned na začátku nesvázala ruce. Já myslím, že my nemusíme stahovat eh, ty návrhy, které už v parlamentu prošly celkem dlouhou cestu, ale nemohu vám slíbit, že k tomu nedojde. Eh, pan Těn, ještě jednou. Děkuji vám, pane předsedo, paní Johansson. Víte, že parlament by si přál eh, v oblasti evropského azylového systému eh, něco tedy skutečně dopracovat, dokázat. A já chápu, že vy k tomu přistupujete více za široka. Chcete také vzít v úvahu otázky kontrol na hranicích, šengenských, jako otázky Schengenu a podobně, anebo by to měly být věci, o kterých se bude jednat zvlášť. Takže balíček anebo zvlášť. Prosím, vaše odpověď. No, e, já se tady budu muset ještě zamyslet nad tím, co by mělo být v tom paktu nebo ne, ale je pravda, že máme na stole mnoho různých návrhů a skutečnost je taková a zkušenost je taková, že eh, prostě odblokovat situaci lze různými způsoby tím, že to na stole bude méně. Tak jo. Děkujeme a nyní za nezařazené poslance eh, paní Laura Ferrara na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, budu hovořit italsky, paní kandidátko, eh, k tomu paktu o azylu a migraci, o tomu novému. Já doufám, že to neznamená, že by eh, se tahovaly texty, které už byly předloženy radě. A eh, paní kolegyně, která na tom pracovala, mm, pracovala s obrovským angažmá a je možné tedy ten současný balíček eh, hájit také tím, že je to eh, že tam bylo dosaženo značné, značné rovnováhy. Čili ano, vy jste říkala, že k tomu balíčku budou patřit eh, způsoby, jak se legálně dostat do Evropy, ano. Pak je to otázka také humanitárních řešení, otázka Eh, Jižního středomoří, kde by eh, bylo možné eh, požádat o humanitární ochranu, aniž by se člověk musel nejdříve vydat na moře. Takže jak se k tomu stavíte, paní Johansson? Děkuji vám, paní Ferrara. Ano, já úvodem mohu říci, že jsem v této oblasti už pracovala dlouhou dobu, znám kompromisy, znám tedy spolupráce a její principy. Toto je evropský způsob nacházení kompromisu a budování mostů mezi různými skupinami. Já si myslím, že na tom je třeba dále pracovat. Samozřejmě, že eh, stáhnout návrh to není řešení, ale jestliže chceme hledat eh, cestu vpřed, novou cestu vpřed, tak samozřejmě to může mít různé podoby. Tady vám nemohu nic slíbit. Samozřejmě, že chceme mít legální cesty migrační. To musí být součást toho paktu. Takže ano, to by mělo být součást balíčku. A já vím, že existuje eh, návrh na udělování humanitárních víz. O tom můžeme debatovat, ta debata může pokračovat v tomto smyslu, ale myslím si, že bude možná snadnější hovořit o rozdělování a humanitárních koridorech, poněvadž tady na tom se něco odpracovalo, takže tady bych ráda pokračovala v dialogu. Děkuji, paní Fára, ještě jednu minutu. Eh, teď eh, se dostávám k něčemu jinému, to bude eh, vnitro, bezpečnost, organizovaný zločin rad, tedy zajímalo by mě, zda k vašim prioritám patří také to, že byste se také zabývala eh, krymskou zprávou a tedy eh, na evropské úrovni řešila organizovaný zločin, který má často mafiánský charakter. Tady jde o to, aby byla posílena důvěra lidí vůči institucím. Eh, dále otázka eh, sexuálního zneužívání a vykořišťování dětí. Co můžete, co chcete udělat pro to, aby zde členské státy konaly, jak se patří? Aby hm, tedy eh, hm, pokročili v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Tak prosím o odpověď, paní Johansson. Děkuji, paní Ferraro. To jsou skutečně eh, důležité otázky. Organizovaný zločin a mafiánské organizace, hm, to je skutečně jed eh, na společnost. Eh, v společnosti hm, to je otázka soudržnosti. A to není jenom přímo utrpení obětí, ale to je, tím také trpí důvěra ve společnosti, proto je tak důležité se na to zaměřit. Já se musím vrátit ještě k konkrétním akcím, budu se k tomu muset vrátit konkrétněji, až se zapracuji, ale vím, že váš parlament i rada přijali řadu dokumentů v této oblasti, čili eh, budeme se muset soustředit také na implementace toho, co už bylo rozhodnuto ale nevylučuji přitom, že bychom měli také pracovat s dalšími návrhy v této oblasti. A k tomu se ještě budu muset vrátit. Totež se týká sexuálního zneužívání dětí. Evropa, eh, tedy v Evropě, eh, je mnoho serverů, které obsahují dětskou pornografii. Takže to je problém přímo vnitřní Evropské unie v členských zemích a je to skutečně problém opravdu otřesné zločinnosti. A tady potřebujeme lepší spolupráci mezi eh, exekutivními orgány, abychom mohli účinně v tomto bojovat. Děkuji a nyní za socialistickou skupinu a Eh, slovo dostává pan Pietro Bartolo, náš místo předseda. This side, from this side, Mike. <laughs> ah, scusi. Nella sua lettera di incarico le... Děkuji. Ve vašem um, pověřovacím dopise, kde se hovoří o zvýšení záchran, intenzity záchrany na moři a že komise sehrála um, klíčovou roli při koordinaci distribuce těch, eh, kdo byli zachráněni do různých členských států. Ale komise nemá eh, Přímo odpovědnost, provádí tuto zodpovědnost a dě, přitom to dělá, ale dalo by se dělat více, pokud jde o záchranu životu na moři. Jaké hmatatelné kroky byste přijala v zájmu och, ochrany tohoto požadavku a zvýšení koordinace v této oblasti? Děkuji, pane Bartolo. Jak jste sám ukázal, ta komise může sehrát eh, roli v této oblasti? A hrála a hraje? Co se týče toho, jak můžeme pomoci celému tomu řetězci, pokud jde o hledání, vyhledávání, eh, záchranu, vyloďování, ale je to také o tom, jak potom alokovat lidi do různých zemí, jak potom zpracovat jejich eh, azylovou žádost. Takže to všechno bude součástí toho dlouhodobého řešení, o které jsem, eh, které jsem, jim jsem pověřena od paní předsedkyně. Ještě doplňková otázka. Jak byl konkrétnější? Na začátku na základě vašich písemných odpovědí by mě zajímalo, jaké plány máte, pokud jde o tyto záchrany na základě principu solidarity. To znamená, že každý členský stát by se měl zhostit své části zodpovědnosti na základě základních principů solidarity Evropské unie a základních eh, mezinárodně právních norem. V nedávné době jsme dosáhli jakési předběžné dohody v případě Malty. Bude to ještě probíráno na radě příští týden. Uvidíme, jaké budou výstupy těchto diskuzí. Na mě to dělá dojem, že se otvírá nový konstruktivní přístup od členských států k této oblasti, aspoň doufám ale ještě je příliš brzy, abychom vyvozovali nějaké definitivní závěry, takže k tomu se ještě vrátím, až zavítám do parlamentu později. A není znovu EPP, a je to Nadine Morano, děkuji, a já budu hovořit francouzsky. Paní komisařko, jsem překvapená, že ve vaší písemné odpovědi v boji proti nelegální eh, migraci se opíráte pouze o rozvoj legální migrace. Ale je důležité, aby existoval jasný mechanismus návratu. Aby se tato otázka řešila sice humánně, ale velice striktně. Často e, je problém právě toho, kdy rozhodnutí spravedlnosti nejsou uplatněna a respektována. A přitom respektování těchto soudních rozhodnutí by mělo být jasnou protiváhou asilového práva. Členské státy v podstatě každý, každý eh, jenom 60 tisíc lidí bylo vráceno od roku 2018. A Eh, takže co chcete dělat, abyste drastickým způsobem zvýšila eh, počty návratů nelegálně pobývajících cizinců? Prosím, odpověď. Děkuji, paní Moreno. Já myslím, že to je důležitý aspekt. Ano, my skutečně potřebujeme společně zintenzivnit úsilí v oblasti návratu těch, kdo nemají právo zůstávat v Evropské unii. Jak jsem řekla eh, na úvod, právo se eh, požádat o azyl a o mezinárodní ochranu je úzce provázáno s tím, že ti, kdo nemají to právo, by se měli vrátit. A musíme samozřejmě toto eh, rozchodit tak, aby to fungovalo. Nefungu, nefunguje to dobře. Pouze třetina se vrátila v loňském roce, takže je to opravdu oblast, kde musíme zintenzivnit naše úsilí, ale komise není ten, ten, kdo vrací lidi. To je eh, na zodpovědnosti členských států. Členské státy musí provádět readmise. Komise ale může pomoci. Může pomoci například na základě readmisních dohod s třetími státy, může pomoci v některých dalších oblastech. Takže já ráda budu probírat, co může komise udělat v zájmu pomoci v oblasti readmisí, abychom měli efektivnější, účinnější systém. Myslím si, že rychlejší azylový postup v členských státech by rovněž pomohl. Děkuji. Ještě paní Morano na minutu. Já jsem čekala, budete, že budete hovořit o readmisních dohodách. Máme jenom 17 mil, Mali, Tunisko eh, a ty africké eh, státy. Jsou, jsou, jsou to často, eh, často ty transitní státy nejsou pokryty těmi readmisními dohodami. A souhlasíte tedy, že je to prioritami. Přitom financujeme rozvoj v Africe, ale je tu také odpovědnost Africké unie a odpovědnost zemí původu. A čekám vaši odpověď na tuto otázku. Děkuji, paní Urano. Já si myslím, že bychom měli více rozvíjet readmisní dohody s třetími státy. Je to důležitá část, kdy komise může pomoci já vím, že v některých případech členské státy mají vlastní dohody. Potřebujeme spolupráci mezi komisí a členskými státy, abychom dospěli k nejúčinnějšímu možnému způsobu readmise, protože to opravdu potřebujeme. Znovu GUE. Malin Björk na jednu minutu. Děkuji a vítejte na našem výboru. Jak jste slyšela, někteří lidé by si přáli, aby Evropa šla stejným směrem jako Trump nebo orbánská varianta, rasismus, xenofobie, útoky na práva migrantů, ale je také mnohem více lidí, kteří, kterým jde o jiný přístup, eh, kdy se zastáváme lidských práv, kdy Evropa zůstává kontinentem, na který lidé chtějí eh, a eh, budete hájit ženevské úmluvy? A nebo represivní politiky uzavřených hranic? Existují rasistické síly, které by si přáli australský model, kdy se azyl bude řešit v třetích zemích mimo Evropskou unii. Jste uh, připraveni odmítnout jakékoliv takovéto návrhy, abychom tímto způsobem neoutsourcovali azyl. Například Libie. Děkuji vám, paní Björk. Ale odpovím nicméně anglicky. Já souhlasím, že z globálního hlediska vnímáme značné hrozby. Jím jsou vystaveni migranti a vůbec právo na azyl. což je něco, co je opravdu děsivé. O to je důležitější, abychom chránili evropský způsob života, protože tento evropský způsob života je o tom, že v naší smlouvě jsme velmi dobře definovali právo eh, přihlásit se a požádat o azyl. A já jakožto komisařka budu vždy hájit naše základní hodnoty to je zcela jasné a zřejmé. A měli bychom na to být hrdí. Rozdíl mezi naší unii a jinými částmi světa je o tom, že máme tato jasná práva pro migranty, že mohou eh, žádat o azyl a že máme tyto jasné hodnoty, na nich si stojíme. Ráda budu bojovat eh, za tyto hodnoty, jak zde v Evropské unii, tak i v globálním měřítku. Děkuji. Ještě paní Bjork. Děkuji vám. Já chci slyšet od vás některé věci ještě trošku jasněji. Zamítnete jakékoliv návrhy na exteritorializaci azylového řízení. Třeba Libie. Máme tam zdokumentovaná porušení lidských práv. Lidí, kteří se podílí eh, na tomto zneužívání. A zajistíte, aby se to nedělo? Hovoříte o bezpečných legálních migračních trasách. Já jsem byl zpravodajkou pro relokaci, eh, respektive přesídlování a zdá se, že vzniká hodně dohod a manevrů v oblasti zahraniční politiky. Můžete zajistit, že bude, eh, že budou, že bude toto přesídlování založeno na pravidlech UNHCR? Děkuji, paní Bjork. Takže nejprve k Liby. Já nevím, jak by se věci měly zlepšit v Liby tím, že zastavíme spolupráci ze strany Evropské unie. To nevidím. Víme, že jsou ke po, pohraniční hlídky, které porušují lidská, lidská práva. Evropská unie se je snaží školit v těchto otázkách humanitárního práva, jak chránit lidská práva. A já myslím, že se musíme vrátit ještě k tomu, co se má dít v Libii, ale nemyslím si, že ukončení spolupráce, kterou máme s jejich organizacemi UNHCR a dalšími v Libii, to je že to byl ten správný způsob. Ale můžeme samozřejmě školit e, libejskou pobřežní hlídku, ale přerušit spolupráci s nimi, to nevím, jak by mělo zlepšit e, tu hroznou situaci, která v Libii je. Pokud jde o e, přes, eh, přesídlování, tak samozřejmě tam UNHCR hraje klíčovou roli, ale myslím si, že je to toho přesídlování důležitým způsobem, jak zajistit legální cesty do Evropy. Já doufám, že v tom budeme pokračovat spolu s členskými státy. teď je zase na řadě SD e a na řadě je pan uh, Moreno. Děkuji. Vítám vás, paní kandidátko. Paní Johansson, uh, odvahu, už jsme skoro u konci, rovnost pohlaví, šance pro ženy, to je součástí ADN naší frakce. A vy jste se e, zasadila, abych, e, abyste ještě více prosazovala rovnost pohlaví, to e, chválíme. A teď ochrana obětí, boj proti obchodování s lidmi, myslím především na ženy, děti, mladé dívky. Bohužel obchodování s lidmi má obětí celou řadu a je to také zdroj velkých příjmů pro kriminální živly. Komise se snažila o koordinovanou aktivitu ze strany členských států a o ochranu obětí a postavení před soud e, zločinců. Jak chcete ještě více zařídit uplatňování směrnice z roku 2011, která o tomto hovoří? Jaké jsou nové finanční e, kroky, které v tomto navrhnete? Děkuji vám, pane e, Moreno Sanchez a jde o implementaci směrnice z roku 2011. Já se s konkrétními aktivitami k eh, vám budu muset vrátit, ale ohledně obchodování, to je samozřejmě s lidmi, to je samozřejmě něco, co se mě bytostně dotýká a víme teď, že zhruba polovina eh, osob, které jsou předmětem tohoto obchodování, eh, jsou evropští občané. To není nějaký cizí problém, to je problém, který máme zde uvnitř Unie. A většina těch obětí obchodování eh, jsou právě dívky či mladé ženy. Je obrovsky důležité, abychom z výraznili, posílili boj proti tomuto obchodování s lidmi a eh, v tomto směru se kloním eh, k návrhu, k názoru, že bychom potřebovali nové právní nástroje Víme, že e, zločinci vydělávají obrovské peníze e, zneužíváním těchto obětí a já se tedy eh, budu zabývat eh, předložením nové legislativy v této oblasti. Budu o tom vážně uvažovat. Stejně vážně uvažovat budu o tom, zdali bychom neměli mít novou strategii pro boj proti obchodování s lidmi. Zdá se mi, že v této věci bychom v Evropě mohli dělat mnohem víc a je opravdu hambou, že 50% těchto obětí jsou evropští občané. Musíme eh, to zvládat lépe lépe. Eh, pane Moreno, prosím. Já chci říct, že naštěstí nejste v tomto boji osamocena. Koordinátorka Evropské unie pro obchodování s lidmi, pro boj eh, proti obchodování s lidmi, i Europol jsou na vaší straně. Stejně tak i Evropské centrum eh, proti obchodování s lidmi. Jakým způsobem chcete využívat všechny tyto možnosti? E, co se týče toho, aby spolupráce byla efektivnější? To je má první otázka. A pak je tady ještě otázka mladistvých a nezletilých, především těch bez doprovodu. Hovoříme tady o velice zranitelných osobách, e, kteří jsou zneužíváni sexuálně, pracovně a tak dále. Jak tyto osoby identifikovat a především jak jim pomoci, protože to jsou skutečně e, lidé, kteří propadávají naším systémem. Děkuji. Ano, toto jsou všechno oblasti, kde opravdu musíme více pracovat společně. A já jsem samozřejmě zodpovědná za celou řadu e, těchto institucí, které nám v tom mohou nápomáhat, ale zároveň musíme také vidět, že musíme bojovat proti té kultuře beztrestnosti, když se hovoří o e, obchodování s lidmi, e, obracet se víc na oběti a jejich e, nároky, takže se k vám ráda se všemi těmito otázkami vrátím později, abychom zhodnotili společně, zdali musíme s těmito e, věcmi jít cestou nějakých nových právních návrhů. A teď pan Daniel Karem ze Zelených, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Johansson, já jsem přišel s eh, píš pozitivními pocity na toto eh, slyšení. Na jedné straně jste mě uspokojila a na druhé straně jsem trochu zmaten, protože jste příliš, eh, příliš vágní. Zapomínáme, že tady je příliš mnoho mrtvých, příliš mnoho konkrétních mužů, žen a dětí Potřebujeme urgentní odpovědi. Vy jste, eh, chápu to tak, že nechcete, aby eh, lidé byli převáženi eh, loďmi a že chcete pro ty, kteří tak učiní, udělat maximum pro to, aby byli zachráněni. Chcete také deblokovat jednání o Dublinu, to je zapotřebí, ale vůbec jste nehovořila o metodě rady, která hledá pořád většinové rozhodnutí a ne uh, Eh, kvali- rozhodnutí kvalifikovanou většinou, eh, protože konsenzus je pouze eh, taková záminka pro neaktivitu. Prosím, teď máte možnost odpovědět, paní Johansson. Děkuji vám, pane Kareme. Já Eh, musím říct, že odpovídám na řadu otázek ohledně vyhledávání a záchrany a nemám už jiné odpovědi než ty, které jsem poskytla. Eh, teď tady máme nový konstruktivní přístup eh, s tím předběžným, s tou předběžnou dohodou o Maltě z minulého týdne. Budeme o tom hovořit na Radě pro vnitřní záležitosti již příští týden, jestli to dobře chápu, to snad otevře nové cesty ku předu a je také mým úkolem eh, předložit nějaký eh, eh, nástin udržitelnějšího přístupu v této věci a já se určitě v, tomhle k vám vrátím. A teď k Dublinu, k dublinskému nařízení a k tomu, co je zablokované v radě. Nikdo by nebyl šťastnější než já, kdyby to šlo jen tak odblokovat ale myslím, že všichni, kdo tady jsme, víme, že to zdaleka bohužel není tak jednoduché, protože jinak už by to bylo učiněno. A to odblokování je součástí mé velmi obtížné, e, svízelné e, úlohy odblokovat tu situaci. Jak už jsem řekla, pravděpodobně budu e, potřebovat opravsku, ob, obrovský objem svých zkušeností a pravděpodobně i další návrhy na stole paralelně, aby situace mohla být odblokována. A myslím, že už jsem dříve odpověděla eh, v tom smyslu, že jako přicházející komisařka, pokud mě schválíte, začnu s dialogem, tak eh, abych se pokusila nalézt co nejširší možný konsensus. Ale nakonec prostě musíme dokázat učinit rozhodnutí ohledně nového paktu. Eh, paní eh, Johansson, teď ještě pan Karem má možnost reagovat. Ano, je třeba také důležité eh, hodnotit eh, uplatňování stávajících eh, opatření, když přijdete s novým paktem, jak rychle to chcete učinit, protože lhůty jsou obrovsky důležité. A jak chcete zajistit, aby každý nový návrh již vlastně vyplýval z těch hodnotících zpráv, které budou vypracovány ve spolupráci se zástupci občanské společnosti. Prosím, paní Johansson, reagujte. No, eh, už máme na stole sedm eh, samostatných složek k asilovému balíčku. Já nechci začít eh, úplně od začátku, já doufám, že můžeme začít stavět na tom, na čem již parlament velmi tvrdě pracuje po určitou dobu, takže můj první přístup, můj první krok bude znamenat ne začít znova od nuly, ale pokračovat v tom, co již bylo vykonáno, ale ještě musím eh, zjistit, co je zapotřebí, aby bylo možno situaci odblokovat a nepochybně budu průběžně váš výbor informovat a těším se na další spolupráci v této oblasti. Děkuji vám. A teď v tomto druhém kole otázek eh, se vracíme k posledním výstřelům. Pan eh, Paulo eh, Rangel z EPP. Omlouvám se, omlouvám se, říká předseda, já jsem se zmílil, je to stále ještě Renew, kdo je na řadě, obnova Evropy. Já jsem tady jedno jméno přeskočil, takže ještě před poslední otázka je pro obnovu Evropy, konkrétně pro pana Kernera. Budu hovořit německy. Děkuji, pane předsedo, paní Johansson. Bezpečnostní politice v Evropě je něco špatně. Z 22 islamistických teroristických eh, Mm, útoků eh, v Evropské unii od roku 2015. Eh, jich 22 bylo provedeno pachateli, eh, kteří byli předem policii známi a místo spolupráce mezi policejními sbory se provádí více a více sběru dat. Takže moje otázka hodláte změnit tuto chybnou politiku, anebo budete dále pokračovat ve sběru více a více dat, například nový návrh ke směrnici o ukládání dat, nebo chcete rozšiřovat ještě eh, data eh, cestujících, nebo jak vlastně? Máte slovo, paní Johansson. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Körnere. A musím říct, že v řadě ohledů s vámi souhlasím vidím, že skutečně musíme zlepšit spolupráci mezi policejními složkami a e, s Europolem v Evropské unii. Jak už jsem řekla v jiné odpovědi před chvílí, nejdůležitějším um, aspektem je důvěra. Potřebujeme vzájemnou důvěru, potřebujeme, aby tyto síly více a těsněji spolupracovaly. To bychom měli rozvíjet a měli bychom využívat údajů, které máme. Máme celou řadu možností, příležitostí, které nevyužíváme zcela a dokonale. Na to bychom se měli soustředit. A já nevylučuji, že tady budou možná zapotřebí i další návrhy, ale máme hodně co eh, do zlepšování ohledně implementace toho, co již bylo schváleno. A opakuji, musíme mnohem těsněji a součinněji pracovat, abychom bojovali proti proti organizovanému zločinu. Pan Kerner. Já jsem rád, že tady eh, budete sázet hlavně na to, aby se posilovala spolupráce a posilovala se důvěra mezi eh, politickým, policejním spory. Eh, dvě otázky ještě. Jde jednak o také o důvěru eh, u návrhu e-evidence elektronických důkazů mezi vyšetřovacími orgány na národní úrovni. Jak chcete tento návrh pokračovat, eh, jak si s tím pokračovat? A dále možná, možná to příští eh, prohlášení, příští prodloužení dohody SWIFT, tomu by měla také Evropský parlament se vyjádřit. Tam jsem nějak nepochopila tu poslední otázku. Omlouvám se. Jestli při příštím prodloužení, prodloužení dohody SWIFT e, počítáte s tím, že to bude znovu prodlouženo z USA a jestli tedy e, hodláte nejdříve požádat o e, souhlas Evropský parlament. Thank you. Děkuji. Co se týče i evidence, tak eh, budu eh, se k vám muset vrátit, abychom se později eh, o tom pobavili konkrétněji, protože to má celou řadu různých aspektů a k mezinárodním dohodám velmi ráda budu věci konzultovat s parlamentem. Dobře? A teď tedy opravdu ta, ten poslední výstřel. Pan Paulo Ranger na jednu minutu. EPP, prosím. Paní eh, kandidátko, já bych vás tady chtěl srdečně přivítat. Vzhledem k tomu, že mám poslední otázku, tak dovolte, abych zdůraznil, že po tomto slyšení budete eh, možná eh, riskujete, že budete známá jako E, ta, která se vrátí, protože v řadě otázek, klíčových otázek jste odpověděla v tom smyslu, že se k nám vrátíte s konkrétnějšími věcmi. Za posledních e, pár let jsme naprosto e, revidovali náš informační systém. Ve vašich písemných odpovědích říkáte, že chcete být plně oddána myšlence těchto, těmito novými, těmto novým systémům dát prostor a implementovat je. Poslední příklad ovšem je tady otázka, eh, ve které vaše frakce hlasovala eh, proti eh, duchu toho, co jste zde říkala. Takže já se ptám, zdali jste zde připravena se zavázat, říct jasným slovem a zajistit i finanční prostředky k tomu, aby tento projekt byl operativní. Myslíme si totiž, že děti jsou Eh, lépe chráněny, když budeme eh, odebírat eh, otisky prstů od 6 let. Podporujete tento návrh? Prosím, paní Johansson. Já se domnívám, že pokud jsem dobře informovaná, tak tento případ se teď řeší v trialogu, ano. Já doufám, že ten postup v trialogu bude dobrý ale nebylo by pro mě moudré, abych teď tady stanovovala nějaký přesnější časový harmonogram předtím, než projdeme tím trialogem. Každopádně doufám, že budeme moci toto implementovat co e, nejšířej. A když říkáte, že jsem neodpověděla zde na vaše otázky v tomto výboru, samozřejmě je to na výboru, aby se e, rozhodl, aby zhodnotil, e, aby uvážil, zda jsem odpovídala korektním a postačujícím způsobem. Není to na mě sektor tomu vyjadřovat. E, takže pan Ranger ještě jednou. E, beru toto na vědomí, děkuji. A, bych, a ještě bych chtěl se vrátit k jedné důležité součástí vaší portfolia, který, kterou jsme se dnes nezabývali, nebylo možné se zabývat úplně vším. Jde o to zajistit konsistentnost mezi vnitřní a vnějším rozměrem bezpečnosti. Informace online, eh, ingerence do volebních eh, procesů, to jsou neustálé příklady takovýchto eh, postupů a koherentnější a celkovější přístup je zapotřebí. Takže v těch následujících pěti letech, jaké jsou vaše úmysly, co chcete dělat s unikem informací či ovlivňováním volebních volebních procesů a tak dále. Děkuji. Naprosto souhlasím v tom, že tady je e, velmi těsná e, spojení mezi vnitřní a vnější budou e, bezpečností a na tom musíme stavět. To je důležitý aspekt. A když se týká věc konkrétních hrozeb našich demokratickým postupům, tak samozřejmě budu muset pracovat v součinnosti s dalšími komisaři v této oblasti, protože je zásadní, abychom chránili naše občany, společnosti a naše demokracii. Bude to zcela prvořadé. Děkuji. Takže toto druhé kolo otázek a odpovědí je tímto u konce e, a na řadě je závěrečné prohlášení kandidátky podle našich postupů, abychom tedy dobře respektovali spravedlivý proces. Je to prostě e, soud a vy máte právo na tuto poslední řeč, e, paní komisařko Johansson. E, děkuji vám všem za příspěvky. Dodržovali jste parlamentní disciplinu, dodržovali jste čas, který vám byl vyměřen a je dobře, že jsme mohli tímto způsobem probrat a probíráme každého kandidáta, konkrétně zde eh, kandidátku na eh, post eh, komisařky v oblasti věcí vnitřních, paní Ulvu Johansson, která se své úlohy zhostila velmi uspokojivým způsobem. A skutečně mohu říct, že jsme to uspokojivě zvládli a teď je řada na vás, eh, paní Johansson, eh, k závěrečnému prohlášení. Můžete tímto způsobem uzavřít celou tuto eh, konferen- konfrontaci či konverzaci. Máte na to čas vyměřený na pět minut maximálně. Každopádně už teď vám děkuji za vaše úsilí, snahu reagovat na otázky a obavy eh, všech, eh, kteří vám dotazy položili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, vážené poslankyně a vážení poslanci. Jak už jsem řekla na začátku, těšila jsem se na toto slyšení a byla to pravda. Eh, zdejší výbor prokázal značnou kompetentnost Eh, víte velice dobře, jak v jednotlivých členských zemích eh, situace se vyvíjí. Jste vlastně ve středu eh, občanské Evropské unie. Já se tedy těším na spolupráci s vámi v příštích pěti letech. Pokud mě potvrdíte, samozřejmě. Myslím, že eh, stojíme na začátku společné cesty, eh, kdy budeme společně naplňovat politiky, které jsou klíčové pro naše občany. Eh, bezpečnost a migrace, to jsou jedny z těch hlavních problémů, o které jde našim občanům. To skutečně musíme řešit na této vysoké úrovni. Jak jsem řekla, je mi jasné, že budeme muset hájit své vlastní hodnoty uvnitř Evropské unie, ale také musíme pamatovat na to, jaký vliv mají tato pravidla na okolní svět. Jsem přesvědčena, že Evropská unie má vždy vést příkladem a základní práva prostě k nám patří. To je evropský způsob života. K migraci vám mohu říci, že bych se si to přála vyřešit. O to, jestli se mi to podaří, tak eh, to bude vlastně náš společný úspěch a půjde nejenom o to, zda se nám to podaří a hlavně jak to provést. Jde nám o eh, reálná, udržitelná, předvídatelná a účinná řešení. Potřebujeme společná evropská řešení, to je jasné, pro eh, zvládání systému migrace. Dále v oblasti zachraňování potřebujeme mít eh, udržitelnější a eh, permanentnější uspořádání. K tomu patří i legální cesty migrace. Takže je třeba bránit eh, právo na azyl a žádosti se musí řešit svižně. Osoby, které nemají právo zde zůstat, musí být navraceny způsobem, který odpovídá naší legislativě. Je to také součást boje proti eh, pašerákům eh, lidí, je to v zájmu lidí, je to v zájmu naší společné eh, také genderové perspektivy. Pokud se týče bezpečnosti, v boji proti terorismu jsme udělali mnoho, ale je třeba pokračovat dál. Domnívám se, že bychom se neměli bát přistoupit ke dalším krokům, tak aby se zlepšila evropská spolupráce a zejména důvěra mezi exekutivními orgány členských zemí. Myslím, že důvěra je klíčová v této oblasti. A dále myslím, že Eh, na, náš úspěch je důležitý také pro víru v evropský projekt u evropských občanů. Kompromis a spolupráce jsou úhelnými kameny spolupráce v Evropě. Eh, to portfolio, které mě bylo svěřeno před třemi lety, eh, myslím, potřebuje více evropských řešení, lepší kooperace a posilování důvěry. Důvěra bude vždy středobodem eh, veškeré naší práce, až u, ať už je to mezi členskými zeměmi nebo institucemi EU nebo občany. Musíme důvěřovat v konstrukci Evropské unie. Tak eh, já chci postupovat, pokud budu ustanoven na úřadu. A jak jsem řekla, budu se těšit eh, na další setkávání s tímto výborem a spolupráci s vaším výborem který, s výborem, který skutečně se prokázal jako vysoce kompetentní. Děkuji. We thank you, Commissioner Designate Děkuji vám, eh, paní kandidátko Johansson. Dovolte, abych eh, ještě vyjádřil nejenom eh, tedy jménem vedení výboru, ale také všech ve výboru a sice eh, říci, že jsme opravdu ocenili eh, vaši, váš přístup k věci, váš charakter a vaše oddanost věci. Eh, skutečně dobře jste si všimla, že tento výbor Libe je živý, plný energie a vidíte, že dvě a půl hodiny eh, od začátku schůze, že sál je stále plný. Výbor Libe je skutečně odhodlaný pracovat na té široké paletě témat, která patří také do vašeho budoucího eh, portfolia, to znamená migrace, bezpečnost občanů, Schengen, asilový balíček a všechno možné, co je ještě také součástí naší agendy ve výboru Libe. naši předchůdci v tomto výboru eh, de facto eh, my jsme měli eh, komisařek, jehož portfolio tedy bylo výhradně stejné jako naše. Vy máte ještě navíc bezpečnost. A myslím si, že to, že jsme si dobře rozuměli, je dobrý signál, protože naše komunikace je otevřená a my vám děkujeme za výměnu názorů a sdílení názorů během tohoto procesu. Dovolte, abych ještě eh, řekl, že eh, paní kandidátka na šéf komisařku Ursula von der Leyen zcela jasně řekla na plénu tohoto parlamentu, že to, eh, že jsme jí dali důvěru, jakožto předsedkyni nastupující komise a že ta naše důvěra, že by mohla být odměněna posílenou kompetencí parlamentu, možná také tím, že Evropský parlament dostane legislativní iniciativu. A to mm, myslím, že je takovým, možná bylo by takovým eh, příznakem toho, že máte velký respekt eh, k našim probíhajícím tématům a tedy k budoucím, eh, k tomu, co nás čeká. Například, abych použil tedy tu zprávu o humanitárních vízech, kde jsem byl zpravodajem. Je tedy zjevné, že výbor Libe, Libe má široké kompetence, a to se ukazuje také eh, na tom, že náš výbor eh, bude spolupracovat eh, na celkem osmi slyšení budoucích komisařů, ať už jako hlavní výbor nebo přidružený nebo spolupracující. I když v komisi je pouze jedno portfolio, které je skutečně výhradně v naší kompetenci. A proto tedy Eh, zde nenajdete žádný zástupce žádného jiného výboru, poněvadž to je skutečně eh, opravdu eh, vaše portfolio, které je postavené stejně jako portfolio naše. Takže my vám děkujeme a já jenom chci říci, že pokud se týče vyhodnocení tohoto slyšení, tak koordinátoři se sejdou ještě dnes a to bude v 19 hodin, přičemž koordinátoři eh, dostanou informaci, kde se to bude konat. Takže děkuji vám, eh, paní kandidátko Ivo Johansnová. adjourned. Eh, odročuji toto zasedání.